zohledňuje, protože se nacházíme v kritické fázi a naše další kroky budou rozhodující. Děkuji vám. Děkuji Spravodajce eh, za projev i za odvedenou práci. Rozšíření bylo velice důležité pro nás všechny. Eh, já bych nebyl předsedou eh, tohoto zasedání, kdyby nebylo, nedošlo k žádnému rozšíření v roce 2004 velkému rozšíření a myslím si, že všichni jsme rádi, že budeme moci přivítat další eh, členské státy v brzké době. Prohlášení pana eh, eh, komisaře na mě udělalo velký dojem. Propojil udělení Nobelovy ceny s naším dnešním tématem, o kterém jsme diskutovali. Myslím si, že smíření a mír jsou klíčovými aspekty v historii Evropské unie. Vážení kolegové, tímto ukončujeme naši diskuzi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 Upozorním na to, že v návaznosti po této rozpravě nebude e, žádná procedura catch A slovo má v prvé řadě komise, prosím. Yes, uh... Eh, excuse me, but eh, in my Já se omlouvám, ale eh, samozřejmě jsem myslel radu, říká pan předseda, ale v materiálu mám uvedeno komise, pardon. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Konflikt Káze a Izraeli probíhá už 8 dní. Nepochybně sledujete dění a sledovali jste je i včera večer, stejně jako já, a že sdílíte se mnou naději, že dojde ke klidu zbraní. Bohužel však je potřeba konstatovat, že naše naděje v tomto smyslu byly předčasné. Proč? Já chápu, že docházelo k intenzivním jednáním a klid zbraní eh, byl eh, nemožný. Bylo nemožné to zařídit do půlnoci včera večer. A došlo tedy k následnému odkladu. Jednání probíhají v návaznosti ještě dnes a je naprosto zásadní, aby eh, tato jednání byla úspěšná. Rada bezpečnosti OSN se včera večer sešla a zasedala, aby řešila aktuální dění. Diskuze budou pokračovat i v průběhu dne v New Yorku, pakliže to bude zapotřebí. V průběhu dne jsem rovněž obdržela zprávy o teroristických činech v Tel Avivu. Toto je třeba odsoudit a to, co nejdůrazněji doufám, že ti, kteří uh, utrpěli zranění, se brzy vyléčí. Evropská unie znovu poukazuje na to, že jakékoliv formy uh, násilí a terorismu odsuzuje. Ať už je příčina jakákoliv, ať už je motiv jakýkoliv máme nepřestávající závazek, co se týče boje proti terorismu. Situace v terénu je velmi eh, volatelní. Útoky pokračují jak v Izraeli, tak v pásmu Gazy. A my znovu voláme potom, aby došlo k zastavení násilí a nepřátelství. Diplomaticky se soustředíme na dosažení klidu zbraní, což je náš hlavní cíl. A proto místo předsedkyně komise, eh, vysoká představitelka, je v úzkém kontaktu s hlavními aktéry v daném regionu i jinde. V průběhu posledních dní hovořila s řadou představitelů Egypta, Izraele, Spojených států, Palestiny, OSN a Arabské ligy, států Arabské ligy. Eh, hovoří s nimi eh, v Káheře, hovořila s nimi v Káheře na ministerském zasedání, kde měla možnost se setkat eh, s klíčovými aktéry, jako je egyptský prezident a jako je generální tajemník Ligy arabských států, je v neustálém kontaktu s těmito představiteli. A v pondělí 19. jste zaznamenali, že eh, Rada pro zahraniční věci se dohodla na tomto stanovisku a na cíli eh, zajistit klid zbraní. Evropská unie volá po klidu zbraní a po okamžité eh, o okamžitých opatřeních proti těmto aktům násilí. Evropská unie také odsuzuje raketový útok na Iz... z pásmo Gazy a Izrael. Tohle musí okamžitě přestat. Rovněž také poukazujeme na potřebu toho, aby bylo dodržováno mezinárodní humanitární právo. Ochrana civilistů musí být eh, nepřetržitě zajišťována. A pamatujeme na stanovisko Evropské unie k blokádě Gazy. To je vyvážený konsenzus, který se zde do tohoto stanoviska promítá a rovněž se sem promítá i důrazné stanovisko Evropské unie k této situaci. Rovněž to také poukazuje na jednotu našeho stanoviska. Situace v Gáze znamená, že v tuto chvíli je Egypt v samém jádru řešení této situace. Evropská unie v pondělí konstatovala, že podporuje Egypt a další aktéry eh, v jejich úsilí zajistit klid zbraní. Rovněž také vítá eh, zapojení generálního tajemníka OSN, podporuje jeho konání v dané věci. V tuto chvíli Evropská unie je připravena učinit maximum pro to, aby podpořila všechny zúčastněné v realizaci eh, našeho cíle, kterým je klid zbraní. Klid zbraní je totiž zájmu všech, nejen civilistů, kteří už utrpěli za poslední několik dní eh, ohromné škody a újmy, jak typu Eh, fyzických, tak duševních traumat. Došlo i ke ztrátám na životě, což je tragédie. Humanitární situace už je v tuto chvíli eh, velmi závažná v pásmu Gazy a eh, neustále se zhoršuje. Nicméně humanitární pomoc je stále k dispozici. Hraniční přechod Kerem Shalom je otevřen i přes probíhající násilí. A světový potravinový program pokračuje a distribuje potraviny v dané oblasti. Gaza má jen omezený, uh, omezené dodávky elektrické energie, nicméně je tam problém s vodou a léky. Evropská unie bude sehrávat eh, z monetárního hlediska nadále vůči roli a už tuto chvíli věnuje značné prostředky pomoci palestincům v pásmu Gazy. A to je eh, součást naší podpory. Je to ovšem rovněž také přímá finanční pomoc zranitelným eh, palestinským rodinám. Evropská unie rovněž poskytuje podporu v tom smyslu, aby se zachovaly základní služby v jednotlivých sektorech a aby došlo eh, k zajištění těchto služeb na hraničním přechodu Karam Shalom. A Evropská unie je tedy připravena znovu, eh, znovu obnovit eh, svoji misi, jakmile to podmínky dovolí, tak aby Eh, role eh, Evropské unie dle dohody z roku 2007 byla na hraničním přechodu naplněna. A tím se eh, rovněž také poukazuje na potřeby zajištění bezpečnosti a na boj proti pašování zbraní. Zároveň Evropská unie žádá okamžité a nepodmíněné otevření eh, všech bodů přístupu pro humanitární pomoc v pásmu Gazy. Situace je neudržitelná, pokud bude, pokud bude nadále trvat oddělení pásma Gazy od uh, západního uh, pobřeží. Musíme zajistit eh, úzkou spolupráci jak s orgány Palestiny, tak s izraelskou vládou v souladu s eh, rezolucí 1860 Rady bezpečnosti OSN. A v pásmu Gaze v Izraeli dochází k posílení násilí, dochází k posunu sil na Středním východě a v severní Africe, což ukazuje, jak křehký je tento region. A doufáme, že se podaří urovnat problém v této oblasti a Evropská unie má zásadní zájem na ustavení státu Palestina a na tom, o co usiluje Izrael bezpečnost. Klid zbraní, pokud bude realizována naplněn, jak má být, by pomohl, nicméně sám o sobě nestačí. Musíme najít udržitelné řešení pro pásmo gazy. To je mnohem naléhavější, než to bylo kdy předtím. Dlouhodobé řešení, které už by eh, nevedlo k dalšímu násilí. To je naším hlavním cílem. A v co nejkratším horizontu Evropská unie tedy zintenzivní své kontakty se svými partnery v rámci kvartetu a i kontakty s dalšími klíčovými subjekty, tak aby Evropská unie mohla proskoumat všechny možnosti, jak situaci řešit a jak nastavit novou dynamiku mírového procesu v tomto regionu. Já jsem obdržela informaci, že Egypt potvrzuje dohodu o klidu zbraní. My Doufáme a těšíme se, že obdržíme další potvrzení. Jen jsem vás chtěla neprodleně o takovémto aktuálním dění informovat. Děkuji. Děkuji za tuto podrobnou informaci předsednictví a nyní za politické skupiny máme řečníky, nyní za EPP pan Sala Franka na dvě a půl minuty. Děkuji vám. Pane předsedo, paní komisařko, dámy a pánové. Hrůzné obrázky ze Středního východu námi všemi otřásly. O život přišlo 35 dětí z celkového počtu 140 obětí. Eh, bylo zavražděno 6 eh, lidí, kteří byli obviněni z kolaborace s Izraelem. Bylo zabito také mnoho dalších v důsledku vypálených raket, raket, které byly poskytnuty Iránci bylo mobilizováno 45 tisíc vojáků a teď bylo potvrzeno příměří po diplomatické, horečnaté diplomatické aktivitě. Spojené státy a OSN, Arabská liga, francouzsko-katarský plán a dále hrozba rezoluce v rámci OSN. To všechno k tomu přispělo. Ovšem situace je natolik vážná, že kromě toho, toho pocitu beznaděje, který to vyvolává, tak musíme především zajistit, aby ochranu občanské společnosti občanů musíme chránit zejména umírněné hlasy v této debatě. O život přišlo 400 tisíc lidí od roku 2008 a čas pracuje proti nám, dochází k fragmentaci palestinského hnutí, blíží se izraelské volby a kromě toho hrozí eskalace jaderné hrozby v Iránu. Ovšem Evropská unie musí rozhodně podporovat toto příměří, abychom zabránili nejhoršímu. Ale řekněme si to upřímně, nezavládne v tomto regionu stabilita, pokud nevyřešíme samotný kořen této nespravedlnosti, která se stává eh, hnací silou nenávisti a násilí. Děkuji. Děkuji. A není za socialisty paní de Kaiser. Děkuji vám. A já jsem skutečně eh, ráda, Eh, paní předsedkyně, že jste nám oznámila toto příměří, které je potřeba konsolidovat. Obětí, civilních obětí, dětí eh, už bylo dost, už dost bylo prolité krve, takže toto je úleva. Ale domnívám se, že abychom konsolidovali toto příměří, musíme také podpořit legitimní krok pan eh, v OSN ze strany palestinců protože aby se neopakovalo to, co, to samé z roku 2008, kdy teď znovu se blíží izraelské volby, znovu zeskaluje násilí a to jak ze strany izraelské prostřednictvím mimosoudních vražd, tak i e, tedy ze strany palestinské e, a teď možná i došlo k atentátu v Tel Avivu. Takže na jedné straně vidíme arabské jaro, které skutečně změnilo situaci, a na straně druhé je tady tato eh, operace, která je částečně součástí tlaku na Abáse, aby se zabránilo v jeho přijetí v OSN. Já si myslím, že je na nás, na Evropě, abychom se zostili z odpovědnosti a abychom podpořili prezidenta Abáse. Samozřejmě, že je v zase také bezpečnost Izraelu, Izraele, ale musíme nabídnout palestincům stát. I to má svoji váhu. Tyto závazky jsou jak morální, tak historické a opírají se o mezinárodní právo. Já vám připomínám, že jich Sudánu vstoupil do OSN tři dny po vyhlášení nezávislosti, když nebyly definovány hranice, když v podstatě probíhala válka, takže není normální, že uh, už od uh, v roku 88 eh, Palestina je pořád ještě připravena o plné uznání. Takže tím jenom eh, dáváme živnou půdu různým extremistům. A je to zodpovědnost naše, nespojených států. Je to naše evropská záležitost. Nemůžeme eh, chtít po palestincích, aby za to nesli, eh, aby za to platili. Takže je, já chci vyjádřit soustrast rodinám všech obětí na, oběch, na obou stranách. Myslím, že nemuseli Eh, zaplatit tuto cenu a my bychom se teď měli zhostit naší vlastní zodpovědnosti. A liberálisok és demokraták A za ALDE paní Nates Ettenbrook. Vážený pane Komisaři, vážený pane předsedo, před více než deseti lety eh, Nabil Erekaten mm, eh, byl palestinským šéfem vyjednavačů v Bruselu a a eh, litujeme toho, že to bylo před deseti lety a od té doby násilí nikdy neustalo. A i nejnovější události jsou velmi krvavé. Vlastně není, není tak důležité se snažit zjistit, kdo začal. Když se podíváme hodně dozadu do historie, tak to vždycky byl někdo jiný, kdo započal s těmito konflikty. A jak bylo řečeno, pak už nebylo možné prolomit tento začarovaný kruh akce a reakce. Myslím si, že e, nastane příměří úsilí, které vyvinul Egypt a všechny ostatní zprostředkovatele by mělo vést k tomu, aby to bylo pořádné příměří. Chci se jenom připojit ke kolegům, kteří eh, se ujali slova přede mnou. Musíme se pokusit ehm, o to eh, vymítit příčiny pro eh, toto, tohoto násilí. A to je možné jenom tehdy, když Izrael bude existovat dále v míru a když mm, bude existovat palestinský stát. Doufám, že změny, které, ke kterým došlo v celém tomto regionu, a události, které se odehrály v posledních dnech, povedou k tomu, že každý uvidí, že status quo nemůže e, i nadále trvat. Status quo není ničím e, trvalý, musíme se postarat e, všemi prostředky o to, abychom nalezli pokojné mírové řešení pro budoucnost Izraelců, ale také Palestinců. Děkuji vám. Děkuji. A za zelenou skupinu pan Konvenbit má slovo. Euh, Vážený pane předsedo, je na čase vyslovit prosté pravdy. Protože nestačí když se bude bombardovat Izrael a budou se provádět atentáty v Tel Avivu, aby se nastolil stát samostatný. Pokračování v osídlení a také e, znemožnění dalších perspektiv pro Palestince, to také nejsou vhodné prostředky. Parlament musí převzít svou zodpovědnost. A zodpovědnost spočívá v tom, že přijdeme se strategiemi, které povedou k míru. Tyto strategie jsou jasné. Musíme teď jasně říci ano eh, k realitě státu Izraele a obhajovat ho. A pak musíme dále říct ano eh, na palestinský stát, eh, který Eh, nebude mm, zaplaven osadami. Strategie, která bude nenásilná, to je to, o čem musíme eh, hovořit eh, s prezidentem Abbasem. A pokud se nám nepodaří postavit na nohy tuto strategii, pak nedosáhneme míru. A proto si myslím, že je dobré, že v usnesení, o kterém budeme zítra hlasovat, se důrazně mluví o tom, že strategii prezidenta Abbase podporujeme a to v eh, Spojených národech budeme žádat eh, uznání eh, statutu palestinského státu. Pokud tak neučiníme, tak pokud nebudeme žádat, tak o toto tak odblokování, tak se nám nepodaří tento re- region sklidnit a spacifikovat. Nemůžeme zavřít miliona půl palestinců a doufat, že, budou, že se budou chovat racionálně. Jistě, že to je strašný, co dělá islámský džihad. Je strašné posílat rakety na Izrael. Jistě musí to zastavit, musí to ustat, ale ono to nemůže ustat, pokud ty, tyto lidské bytosti v Gaze budou mít tak strašnou perspektivu životní. To není přece tak těžké chápat, takže proto říkáme ano bezpečnosti Izraele, ano izraelské identitě, ano Palestině, ale překonejme tento blok a podpořme prezidenta Abase v OSN. Děkuji. Další řečník. A ah, zdá se, že je modrá karta. Jste připraven odpovědět? Je na vás modrá karta. Jste ochoten? Takže prosím. Otázka? Děkuji. Pane Konberte, myslíte si, že úsilí o otevření gazy pro humanitární a ekonomickou aktivitu je možné, aniž přestaneme dovážet eh, rakety a další vojenské zařízení do gazy, z, napří, zejména z Iránu? Drahý kolego, já bych řekl toto. Myslíte si, že zablokování blogy Gazy zapránilo posílání raket do Gazy? Ne, oni jich i tak eh, v průběhu blokády vyslali 2000. Takže možná by bylo inteligentní, možná i z vaší strany, snažit se pochopit, že blokáda, tedy kontrola blokády a vlastně mezinárodní ochrana toho, co tam se tam dostává, včetně zboží, aby se rekonstruovala Gaza a zbytek budeme kontrolovat včetně podzemních kanálů. Ale pokud nebude mezinárodní kontrola a nebude masivní, ale přitom se tam bude dostávat konstrukční materiál a tak dále, tak pořád eh, budou existovat nějaké podzemní kanály a budou se tam dostávat i rakety. A to samozřejmě, které se budou dostávat do rukou lidem, kteří jsou stále zoufalejší. Děkuji a prosím za ECR pan Tanok, pan Masiv, pan Boris Sare, pane eh, předsedo. Eh, za poslední eh, týden došlo k hrozným tragédiím, které vyplynulo k eskalaci eh, raketových útoků, které pocházely z Iránu a eh, byly na Izrael. Došlo k útokům na civilisty, na budovy civilistů a k úmrtím. Každý stát má právo na sebeobranu podle charty OSN a je to tedy na Izraeli, aby bránil své budovy a Hamas eh, eh, eh, útočil na obydlené oblasti, což jenom zvyšovalo riziko. Skupina ECR podporuje řešení dvou států. Chce eh, stát Palestina, kde bude pásmo Gazy a západní pobřeží. Nicméně neexistuje žádná vyhlídka takového řešení, pokud tam budou teroristické organizace, které budou ničit stát Izrael. Samozřejmě také bychom rádi viděli vyjednávání státu Palestina a podporujeme to, co řeší pan prezident Abbas hlas. Nicméně nejsem pro eh, rezoluci o týkající se eh, Palestiny, protože to podkope mírové vyjednávání. A nejsem ani přesvědčen o tom, že zrušení blokády pomůže protože zde existují mezinárodní mechanismy, které nemo, ale ty, ani ty nemohou zajistit, že nebude docházet k žádnému pašování zbraní, zvláště z Iránu. Došlo k zranění deseti osob v Tel Avivu, Egypt se snažil o okamžité příměří a já doufám, že to, co říkala eh, paní ministrině pro zahraniční věci Kypru, opravdu vydrží. Děkuji. Děkuji, pane Tanaku. Eh, jste připraven se vyjádřit? Eh, je zde modrá karta na vaši adresu. Pan Murphy. Vždycky je to pan Murphy na druhé straně sněmovny. Pane Tanoko, opravdu si myslíte, že tragédie v pásmu Gazy má co dělat s ochranou izraelského lidu. Nevidíte zde eh, spojení mezi volbami, které čekají Izrael v lednu a touto lidskou tragédií? Co pak nevíte, že se otáčí celkově tento konflikt, který vyvrcholil v to, že 12-letý chlapec v Gáze byl zavražděn, když hrál fotbal. Jak to, že tohle popíráte? Jsou to, jsou to nálety, které eh, usmrtily 150 palestinců, lidí, dětí. Jak by to mohlo být jinak, než tak, jak říkám? Děkuji. Klíčovým rozdílem je to, že Izrael neútočí bez eh, rozdílu, když startují nějaké rakety na eh, občany protěží strany. Ale snaží se ničit vojenské cíle. Samozřejmě je to tragické, když přijde o život eh, žena nebo dítě nebo civilní osoba, ale ty cíle, cílem není zabíjet civilní obyvatelstvo, ale likvidovat pouze rakety a jejich rampy, čili je to útok na vojenskou infrastrukturu Gazy. A to je ten rozdíl. Pan Tanok řekl, že je vždycky připraven zodpovědět, takže dávám ještě další modrou kartu. Pane Tanok, já vždycky obdiv, vždy obdivuji, jak dobře se vyznáte ve věcech, o kterých hovoříte. Ale teď je, zmiňujete některé události, jako kdyby to bylo jenom nějaké cvičení ve střelbě na Blízkém východě. Nemyslíte si náhodou, že ty události, ke kterým teď dochází, by nám měli zejména připomenout, že potřebujeme najít správné politického řešení, politické řešení tohoto problému a začít vážné jednání na základě principu dvou států, které spolu mírově žijí ano, já myslím, že jsem to řekl jasně ve svém příspěvku. Jistě, že podporuji eh, dvoustátové, eh, řešení založené na dvou státech, to znamená Izrael a palestinský stát, které by vyžili bok po boku míru a bezpečnosti, že by to byl životaschopný eh, palestinský stát. To všichni podporujeme, jenže potřebujeme teď, aby ustala teroristická činnost proti státu Izrael, abychom budovali určité opatření, které by vybudovali důvěru, tak aby se všichni vrátili k jednacímu stolu pod záštitou kvartetu teď, když prší rakety na jejich území, tak těžko budou mít eh, velkou důvěru v, dvou stát, v řešení dvou států. Szabadság és demokrácia Európája Mr. Belder. A jménem další frakce, pan Belder. Děkuji, pane předsedo. Poznámku Mám poznámku k této diskuzi. Diskuze o situaci v pásmu Gazy už bylo řečeno, že by mělo jít o situaci v Izraeli a pásmu Gaza, protože eh, tato sprcha raket eh, z Hamasu eh, a skupin džihadu, to všechno, jak bylo řečeno, vede k posledním násilným činům v pásmu Gazy. Lidé obhajují svůj život a své statky v Izraeli a toto je mm, legitimní. Někdy se totiž nepoměrně vyjednává a to vede pak k eskalacím. Jsou tady dva aspekty, které jsou součástí tohoto usnesení. V těchto eh, temných eh, dnech si přejí svobodu pro Izrael a také pro eh, Palestinu. Toto by měly pochopit evropské instituce mm, a měly by se k tomu správně vyjádřit v této otázce konfliktu v pásmu Gazy. Jde přeci o to, abychom všemi prostředky se zasadili za to, aby nebyl Izrael eh, vystaven nebezpečí. A v Egyptu, v Egyptě, v Kataru, v Turecku by tyto státy by to měly také podpořit. Děkuji. A za Evropskou levici pan Jirek má tři minuty. V tuto chvíli, která je tak eh, smutná, dramatická, tak je potřeba, aby politika nahradila násilí. A náš parlament z tohoto hlediska musí odhlasovat jasné a silné usnesení, jimž podpoří příměří, pokud skutečně existuje v zájmu eh, trvalého dlouhodobého míru řešení je založeném na dvou státech. Ale to, jak se neustále je tady vztah kolonizátora a kolonizovaného. To je něco, co si musíme uvědomit. Jsou tady lidé v Gaze, kteří jsou pod blokátou a další, další kteří jim dominují. A tvrdit, že Hamas je jakýsi nepřítel, tím oslabujeme eh, palestinskou, palestinskou samozprávu která se snaží eh, podílet na procesu dialogu a mezinárodní společenství a Evropská unie oslabili a ponížili palestinskou samozprávu, což zajišťuje naprostou beztrestnost Izraeli. Žádná politická iniciativa zatím nebyla přijata v zájmu respektování mezinárodního práva. A toto posiluje radikální integristické skupiny, které se snaží ospravedlnit tuto, tu, tuto nepřijatelnou politiku kolonizace a války. Pravda je taková, že stejně jako před čtyřmi lety s, izraelské vedení tady Eh, rozpoutalo válku proti palestinskům a je to, palestinskům je to válka o hlasy, o hlasy ve volbách. Tato situace má za úkol zastoupit, zabránit tomu, aby Palestina se stala přidruženým státem OSN a tudíž musíme zajistit, aby bylo respektováno mezinárodního právo. A to prostřednictvím článku 2 dohody o přidružení. Měli bychom podpořit úsilí Abáse o uznání eh, Palestiny jakožto přidruženého státu OSN. A není nic krásnějšího, než co říkala paní eh, Vaser, která bydlí tři kilometry od Gazy v dopise k eh, palestinskému premiérovi, který byl publikován v Hárecu v izraelských novinách. A ona říká, jestliže se o nás bojíte, přestante nás hájit raketami místo této operace se puste do eh, operace naděje pro budoucnost. To jsou i má vlastní slova, protože lépe už to říct nejde. Eh, Já vám děkuji. Pan Belder se hlásí s modrou kartou. Chcete odpovědět? Máte slovo. Pan Belder má slovo. Eh, Děkuji. Tak, jak řekl eh, kolega z Irska, jsem toho názoru, že tady mm, máte spojení, propojení mezi eskalacemi a volbami v Izraeli. Měl bych otázku, jak to chcete eh, podložit fakty? To je jenom hypotéza. Jak říkám, je to těžká hypotéza a nemáte to podloženo fakty, protože každý, kdo Zná situaci na Středním východě, ví, eh, jak eh, celá situace eskaluje, eh, jak působí Hamas, spolupracuje s Al-Qaidou v pásmu Gazy a pak bych rád slyšel vaše důkazy. To jsou jenom všechno obvinění nebo hypotézy. To, co říkáte, je naprosto mylné. Zaprvé Hamas už čtyři roky hraje eh, určitou zmírňovací roli při uplatňování příměří. Jsou to radikální skupiny islámský džihad, který, které jsou mimo Hamas, které vyprovokovaly někdy eh, tyto, eh, toto pálení raket a e, to, toto zabití e, vojenského veloucího představitele, který přitom vyjednával příměří, to je skutečná poprava, která se přesně snažila o tuto eskalaci. Já to opakuji. Stejně jako před čtyřmi lety před izraelskými volbami. A független képviselők nevében Doc asszonynak egy perce. Pani Doc má slovo. Já jsem chtěla přivítat eh, ty zprávy, které jsme dostali o eh, příměří. Já myslím, že musíme eh, přivítat tohle aktuální dění z dnešního odpoledne. Já doufám, že to přinese stabilitu v této situaci násilí. A já si myslím, že bychom v této sněmovně měli rovněž společně odsoudit teroristický zločin v Tel Avivu. Útok na autobus. Měli bychom hájit právo Izraele bránit vlastní občany před eh, raketovými útoky. Myslím si, že bychom měli prostudovat roli eh, této sněmovny a dalších institucí. Určitě jsme trochu ztratili pozornost. My jsme dopustili, aby tato situace se vyvíjela po několik měsíců, aby jeden raketový útok následoval po dalším a je to až v okamžiku, kdy dojde k tak hroznému násilí a tak hrozné tence, kdy jednáme. Musíme opravdu eh, mezi těmito jednotlivými aktéry vyjednávat. Musíme vyvinout eh, iniciativu, nejenom prohlašovat, že nám jde o řešení dvou států, ale musíme se opravdu zasadit o dlouhodobé příměří a dlouhodobé řešení. Děkuji. Are you ready to answer? Jste připravena se vyjádřit? Je zde žádost o modrou kartu. Ano. Prosím. A bezpečnost Izraele. Otázka bezpečnosti Izraele a obrana jeho občanů. Tu ta se zajišťuje tím, že OSN stále odkládá uznání Palestiny. Jak vypadá demografická situace eh, v tomto regionu? Je to všechno proti bezpečnosti Izraele, pokud situace se bude vyvíjet nadále tak, jak se vyvíjí. Děkuji kolegyně za otázku. Já mám zkušenosti z mírového procesu ve své zemi a musím vám upřímně říci, že tak, aby se vybudoval dlouhodobý stabilní mír, musíme v prvé řadě vybudovat důvěru. A já si myslím, že to nezvládneme, aniž bychom se opravdu soustředili na daný program. Musíme se soustředit na vybudování důvěry mezi zúčastněnými aktéry. Musíme se soustředit na to, co je zde opravdu potřeba, vrátit se k jednacímu stolu. Stejně tak se musíme soustředit i na otázku Palestiny. Jde o budování důvěry, o vyjednávání mezi těmito aktéry a o rovné zacházení s těmi, již se to týká. Děkuji. Děkuji vám a v tuto chvíli uzavřeme debatu. Předsednictví rady, prosím, můžete eh, debatu shrnout? Ano, děkuji. Já jsem v této eh, chvíli situace, kde vám mohu potvrdit klid zbraní, příměří. Bylo to oznámeno eh, panem Mohamedem Amrem, eh, ministrem zahraničí Egypta a paní Clintonovou, ministriní zahraničí Spojených států. Na tiskové konferenci došlo k tomuto potvrzení před několika minutami a v 19 hodin začne příměří. Vážení kolegové, tím, že probíhá debata o aktuálním dění v Gáze, Evropský parlament znovu ukázal, jak je znepokojen a jaké obavy má o civilní obyvatelstvo v tomto regionu. Ukázal, že podporuje a příměří v tomto regionu. V Gaze bylo zabito 130 lidí, 5 lidí v Izraeli do včerejšího večera. Řada z těchto osob jsou ženy a děti. Dochází k dalším úmrtím v pásmu Gazy. A my to dlužíme těm civilistům v tomto regionu. Musíme se maximálně vynasnažit, sjednotit síly a zajistit, aby příměří bylo udržitelným řešením, eh, které se vypořádá s izolací gazy. I novináři padli za oběť a já bych znovu vyzvala Izrael, aby zajistil ochranu civilistů a to takže nepřetržitě. Rovněž také musím konstatovat s politováním, že došlo k popravě sedmi palestinců za poslední dva dny v pásmu eh, Gaza ze strany ozbrojených jednotek. To představuje nejhorší porušení lidských práv. A usmíření Palestiny je eh, klíčovým eh, předpokladem pro udržitelné řešení. Je potřeba pamatovat na to, že situace v pásmu Gazy vedla k zhoršení tenzí v pásmu Gazy, k dalším dvěma úmrtím, k dalším ztrátám na životech. To všechno 18. a 19. listopadu. Je to důležitý předpoklad pro životaschopný palestinský stát a pro udržení dlouhodobého míru. Evropská unie systematicky žádá o urovnání situace eh, pod eh, záštitou prezidenta Abase a žádá o eh, dořešení této situace od podpisu smlouvy v květnu 2011. Řešení dvou států. Potom jsme vždy volali, je to nadále jediné životoschopné řešení, které se zde otevírá jak Izraeli, tak lidu Palestiny. Eskalace násilí typu, jehož jsme byli svědky za posledních několik dní, je tragédie a je to tragická realita. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Drazí kolegové, kolegyně jednou za čas, kdysi ve sovětské sféře zájmu